paní Rile, já také za ECR a pan Fridis je tady také. No, já jsem vás říkal. Já jsem vás, eh, paní ty samozřejmě jako první. A potom dám slovo i dalším poslancům. A také eh, vítám pana Alana Krose, který je šéfem oddělení na ředitelství pro výzkum takže paní Komi, teď vám dám slovo, abyste představila své stanovisko. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych eh, chtěla zmínit některé věci. Toto téma je velice široké, velice zajímavé. Možná je to jedna z nejdůležitějších věcí, které se kterou se budeme zabývat během tohoto legislativního období. Já bych k tomu vedle toho textu, který máte před sebou, ještě upozornila na některé věci. Samozřejmě jsou tady určité limity pro tyto věci. Je potřeba dodržet určitý počet eh, slov a já bych samozřejmě tam ráda doplnila ještě další věci a pokud si to budete přát, tak se samozřejmě spojte s, mou kanceláří. Eh, výbor pro vnitřní eh, trh. Tady samozřejmě hraje klíčovou úlohu, pokud jde o tuto věc. A já si myslím, že tady by měla být větší soudržnost, eh, větší koordinace mezi fondem soudržnosti, mezi lokální a regionální úrovní. Samozřejmě, že v rámci sedmého rámcového programu jsme hráli určitou úlohu, ale teď to bude mnohem lokálnější, regionálnější, protože těmito věcmi se dnes mnohem více zabývají regiony. Samozřejmě je potřeba zjednodušit mechanismy, tak, aby tady některé kroky probíhaly automaticky, tak, aby bylo možné jednodušeji mít přístup k projektům s využitím nových technologií a samozřejmě je potřeba, aby to bylo dostatečně pružné. Je potřeba, abychom se tady také zaměřovali na mezinárodní směny, na to, jaké dopady to má pro jednotlivé programy. To znamená, musíme tady mít velkou informovanost, aktuální informace ve střednědobém i krátkodobém horizontu, protože změny přichází bez eh, ustání, technologie se stále vyvíjejí a proto je potřeba se držet s tím krok, tak abychom dobře plnili potřeby občanů a aby to vše bylo dostatečně dynamické. Potřebujeme také podporu pro malé a střední podniky. Eh, samozřejmě se musíme zaměřit na ženy, na mládež a je také potřeba vytvářet více klastrů nemusí to být pouze malé a střední podniky, ale je potřeba, aby to tady se týkalo také univerzit, velkých podniků, ale i malých a středních podniků, tak, aby to opravdu bylo takové průřezové. To je tedy to, oč nám tady jde. Snažíme se toto prosazovat nejenom na místní úrovni, na, na úrovni regionu, snažíme se do toho všeho promíchat eh, evropskou úroveň. Ehm, bude tady, eh, budou tady některé nové věci, například vouchery pro inovace. Tyto věci jsem ještě dostatečně nevysvětlila ve zprávě, ale budou tam být některé pozměňovací návrhy, kterými to dohodím. Je to velice zajímavý a inovativní nástroj, nástroj, který podle mého názoru umožní všem, aby se pouštěli do inovací, a to s nulovými náklady, nebo téměř nulovými náklady. Tady je potřeba využívat eh, nebo zhodnotit zkušenosti těch prvních voucherů. Je tady snaha tedy držet krok s špičkovými technologiemi, s vědeckými výsledky, s výzkumem. Je tady snaha všechny aktivně zapojit, všechny univerzity, výzkumná centra a tak dále. A to vše ve prospěch inovací tento mechanismus by měl být přístupný podnikům, eh, které prokáží, že dostatečně přispívají k inovacím a ty by potom tyto vouchery mohly použít jako určitou podporu pro nějakou novou myšlenku, tak, aby bylo možné ji konkrétně zrealizovat. Jde to od počátku té myšlenky až vlastně do toho, do konkrétně realizace myšlenky. Dobře, eh, pane předsedo, vidím, že mluvím příliš rychle, říká řečnice, budu se snažit zpomalit. Takže cílem těchto voucherů je, aby byly eh, takovými určit, eh, určitými dobropisy nebo nějakými kupony, které budou přidělovány těm podnikům, které budou chtít inovovat. Bylo by možné utrácet v uvozovkách tyto kupony v určitých centrech a to ve vědeckých centrech nebo ve společném vědeckém centru, které by se toho mohlo velmi účastnit. Vlastně by se tím přiblížilo podnikům a pomohlo by to uživatelům, protože by tady byly vydávány určité certifikáty Eh, tím centrem, které přijalo kupony a tím by se celé ty postupy zjednodušily. To znamená, byla by to veliká novinka a pomáhalo by to malým strukturám, malým podnikům. A to celé by mohlo probíhat na národní úrovni i na regionální. A evropská struktura tady musí vždy udělovat akreditaci těm jednotlivým centrum. Důležité je společné výzkumné centrum, kde je potřeba, aby hrálo stále důležitější úlohu, aby více spolupracovalo s malými a středními podniky. A já si myslím, že je velice potřeba tady uh, pracovat uh, opatrně eh, s rizikovým kapitálem, protože a jsou tady také externí regiony v Evropské unii, které by mohly pozitivně přispět k našemu výzkumu a je potřeba je zahrnout do spolupráce, samozřejmě v rámci evropské koordinace. Samozřejmě, že toto stanovisko nemohlo být příliš rozsáhlé, musela jsem ten text držet v určitých mezích ale přidala jsem tady odstavec, který se týká normalizace a to by mělo být určitou prioritou v rámci Evropského výzkumného projektu. Evropská normalizace je podle mého názoru nutná a je tady také nutný postup pro přidělování eh, a také autorské právo, to je velice důležité. Autorské právo totiž zatím ještě nebylo přiměřeně respektováno v celé Evropské unii. A to byla velká nevýhoda pro mnoho evropských podniků. Pokud si budete přát, abych některé věci ještě více vysvětlila, pokud budete mít nějaké komentáře, pokud budete mít otázky, tak vám samozřejmě velice ráda odpovím. Toto je stanovisko pro náš výbor, ale myslím si, že nestačí, abychom tady e, pouze vyslali nějaký signál. Je potřeba, aby to stanovisko bylo naprosto jednoznačné pokud jde o výzkum. Vnitřní trh závisí na výzkumu, na inovacích a to je velice důležité, pokud si přejeme, aby vnitřní trh byl realitou. Děkuji vám za velice eh, komplexní zprávu a eh, hned dáme slovo stínovým zpravodajům, ale ještě než to učiním, tak bych chtěl eh, uvítat nového náhradníka, paní Galo, která z EPP se k nám připojila a ona dělá velkou práci v oblasti duševního vlastnictví na ITRE, takže těšíme se také na vás spolupráci s vámi tady na výboru pro vnitřní trh. A teď si tedy vyslechneme stínové zpravodaje, začne paní Rapty. Κύριε Πρόεδρε, ακούγομαι, ναι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την κυρία Κόμη. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji paní Komi za vynikající dokument, který je velmi dobrým základem a já si myslím, že je opravdu důležité, abychom takový kvalitní dokument měli, protože na něm budeme stavět celou naši práci. V tomto dokumentu mě zaujalo především posílení místních samozprávních celků. To je něco, co je velice důležité, protože je to budoucností Evropy. A dále mě zaujala také otázka spolupráce eh, veřej, z veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, tedy PPP v této oblasti. Pochopila jsem také, že paní zpravodajka tady chtěla do toho zahrnout mnohem více otázek, ale nebylo to možné, protože bylo potřeba, aby zpráva byla krátká. Je mi líto, že tady nebylo možné zahrnout všechno, protože paní zpravodajka chtěla hovořit o dalších důležitých věcech. A tam jsou věci, které zajímají i mě. Donívám se, že bude důležité zdůraznit otázku transparentnosti. Vidím, že se tady změňuje dohoda, tichá dohoda a určité výjimky a mě by zajímalo, jak to s těmito věcmi vypadá. Potom je tady ta otázka zmíněných kuponů a to jsou všechno velice důležité záležitosti. Je to samozřejmě velmi zajímavé, ale je potřeba to vše vidět v souvislosti s transparentností a kontrolou. Musí to být transparentní a je, musíme mít možnost to kontrolovat. Musí tady být dostatečný dohled tak, aby podniky, především malé a střední, věděly, kde mohou nalézt všechny tyto inovativní produkty, které mohou využít. A závěrem bych zmínila, že v každém případě bude potřeba do této zprávy zapracovat také sociální rozměr vnitřního trhu. Pokaždé, když diskutujeme v našem výboru o hospodářské soutěži, o vnitřním trhu, tak si připomenu zprávu Monty, především pasáž na první straně, kde se uvádělo, že náš vnitřní trh není dostatečně přitažlivý a že je potřeba, abychom ho učinili přitažlivým. A jak k tomu dospějeme? Je potřeba, aby evropští občané věřili na tento trh abychom všichni chtěli eh, toto splnit a to si přejeme. A já bych si přála, aby to bylo ve zprávě zmíněno. Samozřejmě se obrátím na paní zpravodajku a pomohu jí vypracovat eh, některé části textu. Mám tady pozměňovací návrhy, můžeme třeba vypracovat společné pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you very much. Um, Mr. Buzoy. Pan Buzoj, prosím. Mnohokrát děkuji, kolegové. Já bych rád poděkoval paní Kary k tomuto velice pozitivní, za tento velice pozitivní projekt, za ten zajímavý návrh. Pokud je o ten jednotý evropský akt, my jsme trvali na vývoji a výzkumu a je na čase, abychom předložili nějaké konkrétní návrhy, abychom pokročili, protože to je opravdu důležité pro další hospodářský růst. Některé věci mohu podpořit, například pokud je o koordinaci výzkumních programů a inovace, pokud je o podporu center excelence, klastrů a partnerství veřejného a soukromého sektoru. A také zajištění dalšího soukromého rizikového kapitálu. Já vím, že stanoviska mají omezený počet znaků, a proto paní zpravodajka nemohla všechny věci zahrnout od samotného počátku, nicméně já bych měl určité návrhy. Většina účastníků, kteří se zabývají výzkumem, se stěžuje na velkou administrativní zátěž. Vede to k tomu, že se musí příliš mnoho věnovat organizační práci a mají málo času na výzkum. A pokud chceme lepší výsledky, pokud se chceme zapojit do výzkumu, do inovačních projektů, je to je velice důležitá myšlenka vašeho návrhu zprávy, pak je velice důležité, abychom byli skutečným partnerem, abychom napomohli rozšiřování výsledků, využití těchto výsledků a na, na trhu a v tomto případě by klíčovým slovem mělo být zjednodušení. Akademici, výzkumní pracovníci a podnikatele mají lepší věci na práci, než jenom vyplňovat nějaké formuláře. A proto musíme zjistit, co můžeme udělat proto, abychom usnadnili nebo odlehčili povinnosti podávat zprávy. Já souhlasím s tím, že jednou z nejdůležitějších věcí je zajistit řádnou zprávu těchto fondů. Ale jsem si jistý, že můžeme najít novou rovnáhu mezi kontrolou výdajů a potřebami výzkumných pracovníků a podnikatelů. Druhá věc, kterou bych rád viděl v návrhu stanoviska, je odkaz na předkomerční veřejné zakázky. Výzkum je často riskantní, nikdy nevíte, jestli bude mít výsledek opravdu uplatnění v praxi, nebo jestli povede k návratnosti investic. A proto Předkomerční veřejné zakázky mohou být řešením pro sdílení finančního břemene u výzkumu a inovací mezi podniky a veřejnými orgány. A v neposlední řadě zpráva o jednotném trhu pro podnikání a růst, kterou e, výbor schválil před dvěma měsíci, Eh, žádala, aby se komise zamyslela nad tím, jestli bychom nemohli mít speciální Evropský fond rizikového kapitálu pro ranou fázi, pro výzkum a pro rozvoj podnikání. To je zajímavá myšlenka, kterou bychom možná také mohli začlenit do tohoto stanoviska. Děkuji vám a ještě jednou blahopřeji k návrhu stanoviska. Uh, thank you, Mr. Uh, Mrs. Děkuji, pane Busoy, paní Rille. Also ich möchte mich auch bei der Berichterstatterin ganz herzlich Chtěla bych srdečně poděkovat paní zpravodajce za její zprávu. Je to vynikající základ eh, a je tady mnoho nových a velmi kvalitních myšlenek. Ve vašem vystoupení eh, jste také zmínila, že jste měla příliš málo místa, takže proto jste se nemohla věnovat úplně všemu, i věcem, které považuji za důležité, ale vy jste to zmínila. Samozřejmě eh, normování, to je jasné ale pokud to tam doplníte, tak je to velice dobré a také zadávání veřejných zakázek, když to tam zdůrazníte, tak to uvítám. A potom já bych tady nehovořila pouze o pre-commercial public procurement, ale je důležitá je také možnost alternativních nabídek. A existují samozřejmě různé metody a obecně se donívám, že pokud zadávání veřejných zakázek zjednodušíme, a snížíme z toho eh, administrativní břemeno, tak eh, to bude výhodnější pro obě strany. Podporuje také to, co říkal pan Buzoj k otázce administrativních břemen. Já si myslím, že jste eh, to vztahoval přede, vztáhla k tématu strukturálních fondů nebo k dalším fondům, kde tady pro malé projekty musíme ještě vynakládat velké úsilí a já je tam příliš velké břemeno, které by mělo být sníženo. Potom ochrana duševního vlastnictví, eh, takové to vybírání hrozinek z koláče, to je věc, která se neustále objevuje u zadávání veřejných zakázek a musíme to nějakým způsobem eliminovat. Myslím si, že v mnoha odpovědích na zelenou knihu se to zmiňuje, je tam zřetelné, že je potřeba se tomu ještě věnovat a potom jsem chtěla zmínit ještě poslední věc. Ono je samozřejmě vždy pěkné, když Evropský parlament zdůrazňuje, že potřebujeme další iniciativy pro partnerství veřejného a soukromého sektoru, ale když se podíváme na aktuální čísla, tak musíme konstatovat, že už to dávno není takové, jak bychom si to představovali, právě naopak. V době krize to polevilo a podle mého názoru to souvisí s tím, že sdílení rizika v rámci PPP je příliš málo osvětleno, eh, vyjasněno a proto se tento nástroj používá stále méně a takže je potřeba to vyjasnit. Uh, Já něco řeknu až na konci toho prvního kolečka, jako eh, úřadující stínový zpravodaj, pan Triantafilidis. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko Evropské komise je, že konkurenceschopnost Evropské unie a schopnost vytvářet nová pracovní místa, která by nahradila ta, která byla ztracena během krize, a také kapacita pro eh, podporování inovací, podniků a toho všeho je třeba pod, to je všechno podpořit. A malé a střední podniky by měly být tak podpořeny, aby mohly překonat problémy, se kterými se setkávají ve financování a v oblasti výzkumu. Musíme tedy hledat inovativní řešení já tady zmiňuji právě malé a střední podniky, protože jsou to právě oni, kteří mají největší problémy s tím, aby získali finanční prostředky, které potřebují. Já děkuji paní zpravodajce za návrh, který je velice kvalitní a myslím si, že se musíme zamyslet nad lepším skloubením místních, regionálních, eh, národních a evropských strategií k tomu, abychom zohlednili eh, všechny specifika zúčastněných aktérů a abychom vylepšili konkurenceschopnost. Inovace a výzkum souvisí s kolektivní snahou. Je potřeba tady hledat taková řešení, která trh sám nenalezne, Služby, které navrhuje stát eh, občanům, se týkají různý, i různých eh, produktů, které musí být ovšem střiženy na míru pro potřeby občanů. A problémem jsou měnící se pravidla. Nic nemůže být úspěšné, pokud se pravidla neustále mění. Dnešní eh, socioekonomická situace je velice problematická a investice do vědy a výzkumu budou zajištěny pouze v případě, že odstraníme nerovnosti v přístupu k financování a ke kapitálu. Děkuji paní zpravodajce a vystoupím ještě později. Uh, Mnohokrát děkuji, pane Trantafelidesi, a možná tady několik slov z mé strany, protože Ashley Fox, náš zpravodaj, tady nemůže být, takže já bych k tomu ještě něco dodala, tak ještě předám jeho poznámky paní zpravodajce, ale mám také něco sám za sebe. Já myslím především, že paní Komy našla tu správnou rovnováhu, pokud je o význam konzultací, pokud je o význam pro celou konkurenceschopnost a budoucnost evropské ekonomiky. Protože víme, že potřebujeme inovativnější ekonomiku. A také víme, že evropský výzkum je vysoce kvalitní ale potřebujeme tyto myšlenky převést do inovativních produktů a služeb a musíme najít a zavést mechanismy, které to umožní. A já myslím, že ta myšlenka integrovaného přístupu je zvlášť vítaná, zejména to, že komise se na to dívá velice široce, zvažuje například regionální fondy, a nesmíme zapomínat také fondy venkovského rozvoje, protože, jak je uvedeno v tom materiálu, Celá řada inovací se musí projevit i ve venkovské ekonomice. A já myslím, že to je jeden z nejvýznamnějších strategických materiálů, které jsme kdy viděli, pokud jde o strategii Evropa 2020 a její realizaci. A já bych kritizoval mě to, že ten název je takový nezáživný, trošku skrývá význam toho, o co tady v podstatě jde. Takže především vítáme tuto skutečnost a já také vítám to, že komise jako taková podle mě správně a konstruktivně kriticky přistupuje k určitým zdarům i nezdarům současného přístupu. A zejména vítám to, a já myslím, že to bychom měli podpořit prostřednictvím pozměňovacích návrhů pro zprávu paní Komy, že celková inovativní strategie znamená, že potřebujeme mnohem lepší partnerství mezi výzkumnými pracovníky a univerzitami, ze kterých vycházejí ty jednotlivé nápady, myšlenky, ale podniky také mají určité nápady, také se do toho musí zapojit. A také potenciální partneři. Musíme to využít, tento výzkum. Jak pokud jde o produkci, produktů a služeb, ale také jako zákazníci. A tady mohu podpořit, a to vás asi nepřekvapí, vzhledem k tomu, že se této oblasti i s paní Rulé a panem Busovem věnuji, že skutečně musíme zmínit význam veřejných zakázek. S tím, že bychom zajistili zákazníky pro ty přední technologie, které budou reagovat na to, co společnost potřebuje. Takže já myslím, že to, že bychom podpořili další nápady a myšlenky, jak je tady uvedeno, zajistili nezbytnou flexibilitu, kreativitu a křížový výzkum v jednotlivých oborech, to je naprosto zásadní. A já myslím, že je důležité, abychom Možná, že bychom to chtěli víc sladit s národními politikami Evropy, ale musíme také zajistit, že obojí bude vycházet z obou směrů. To znamená, že pokud národní vláda a nějaký výzkumný pracovník má nějaký skvělý nápad, může ho přenést na evropskou úroveň. Nikdo nemá monopol na nápady. A především bychom měli hledat kvalitní myšlenky, kvalitní, kvalitní nápady, bohaté nápady, abychom je mohli využít. A pokud je o státní podporu, já myslím, že to je důležitá oblast. Pan Foxen tady poukázal na to, že chápeme, že komise už teď eh, provází, provádí přehodnocení této oblasti, takže to bychom měli prostě předjímat, očekávat, zejména pokud je o finanční prostředky pro konkrétní skupiny. Tady musíme být opatrní, abychom nebyli příliš preskriptivní, protože podle mě, pokud budeme mít celkové prostředí, ve kterém budeme povzbuzovat, podporovat inovaci, objeví se nové skupiny a nové podniky, a především si myslím, že bychom měli najít místo i pro malé a střední podniky, aby se také mohli zapojit. A při řešení určitých administrativních překážek, ale také vyrovnání určitých rizik pro malé podniky, musíme všechny tyto věci začlenit do toho inovativního procesu. A já si myslím, že myšlenka těch inovačních partnerství, společných technologických platform, kde se lidé sejdou, spojí, to nám umožní spolupracovat s velkými podniky abychom jim tyto myšlenky dokázali takzvaně prodat. To je velmi důležité. Mám radost, že je tady zmíněno i duševní vlastnictví, to je nesmírně důležité. A také chci něco říct k Evropskému technologickému institutu. Já myslím, že teď už je celkem jasné, že Evropský technologický institut, jehož eh, zadání, jehož eh, mandát vznikl ještě před tím inovativním přístupem z pozdější doby. Já myslím, že to musíme teď celé začlenit do celé té Evropské inovační unie, unie inovací. A já myslím, že by bylo velice dobré, kdyby to spadalo pod generální ředitelství pro výzkum, protože tam eh, dokáže nejlépe přispět k celému procesu. A já myslím, že nám musí být úplně jasno v tom, jaké zadání bude mít Evropský technologický institut, protože částečně jde o to, aby prováděl výzkum a zpracovával mechanismy pro přenos technologií. A my bychom měli podpořit účastníky v inovačních a technologických komunitách, aby experimentovali s eh, nejrůznějšími nápady pro přenos technologie, protože Evropský technologický institut je jakási laboratoř pro rozvoj těchto procesů, abychom se zamysleli nad tím, jak využíváme veřejné zakázky, abychom zjistili, jaké máme finanční mechanismy pro malé podniky, abychom se zamysleli nad organizačním paradigmatem, nad společnými technologickými platformami. A já rozhodně doufám, že v nové strategii Evropského technologického institutu se projeví takovéto nadšení, takovýto zájem, protože to by podle mě měl být ten hlavní zájem z hlediska Evropského technologického institutu, takže v tomto ohledu také předložíme určité pozměňovací návrhy. Takže já myslím, že toto je opravdu zajímavá důležitá příležitost pro tento výbor, aby se na tom rozhodně podepsal. A jedna závěr, ještě jedna z věcí, které rozhodně teď patří do naší agendy, to je vzájemné uznávání kvalifikací. Komise nás tedy žádá, nebo ptá se na iniciativy, které přispějí k výstavbě nebo budování evropského inovačního prostoru. A návrh paní Quince ukazuje, že tady jsou pořád ještě značná omezení, pokud jde o podmínky pro zaměstnanost, a vzájemné uznávání kvalifikací. A to brání v tom, aby eh, dobří výzkumní pracovníci jezdili z místa na místo. A já myslím, že to musíme řešit a k tomu můžeme přispět. Můžeme pomoct tím, co známe a co víme my. A podobně Evropská výzkumná rada, což je velmi úspěšný projekt, Evropská výzkumná rada byla úspěšná, je úspěšná, protože se zaměřuje čistě na kvalitu příspěvků jednotlivých výzkumných pracovníků. Já vím, že teď se objeví myšlenky, které by to trošku rozmělnily a já doufám, že neprojdou protože si myslím, že bychom se rozhodně měli přidržet toho, že Evropská výzkumná rada bude proces, který vychází z kvality. Podporuje ty nejlepší, nejkvalitnější výzkumné pracovníky, protože vysoká kvalita výzkumu právě bude motorem celého inovačního procesu. Teď, kdo se nám hlásí, paní Vernio? Ještě někdo další chce přispět? Paní Bernadette, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, protože mnoho věcí tady už zaznělo a já to nechci opakovat. Chtěla bych poděkovat Láře za vynikající práci a protože tady hovořila o mládeži a o ženách, tak bych eh, řekla, že její nadšení inovovat musí být kompenzováno eh, tou frustrací, že nemohla napsat vše, co si přála. Takže děkuji. A chtěla bych paní zpravodajce poblahopřát, protože pokud jde o výzkum, tak eh, počátek té zprávy je opravdu vynikající, protože tady se to eh, týká eh, oblastí, které se dějí hlavně na regionální úrovni. Jsou tady univerzity, malé a střední podniky, které jsou vlastně tím nejdůležitějším místem výzkumu nebo tedy toho, co tam probíhá a musí spolupracovat s výzkumem a pak jsou samozřejmě důležité také fondy soudržnosti a tady je potřeba koordinovat to, tak aby to spolupracovalo s Evropskou výzkumnou radou a s těmi centry, tak aby se to vše dobře vynakládalo, aby se zvýšila soudržnost regionu. Potom bych se zmínila také o veřejném a soukromém partnerství, protože já si myslím, že je potřeba to tam zmínit a plně souhlasím s tím, co tady už říkal jiný řečník. Musíme se nad tím zamyslet, před, nově to zvážit, protože tady máme samozřejmě krizi a sdílení rizika vede k tomu, že v tuto chvíli je méně PPP eh, a co ho potřebujeme více. Takže tento koncept eh, partnerství soukromého a veřejného eh, sektoru musí být jasný. Je potřeba, aby ti, kdo tady na to přistupují, tady mají větší právní jistotu, musí to sloužit občanům a eh, také územním celkům. Myslím si, eh, že to z toho do určité míry vyplývá a vím, že tam není dostatek místa, ale přesto si myslím, že je potřeba tady zmínit evropský patent, protože to je velice jednoznačný koncept, eh, který je chráněn na evropské úrovni, je to něco společného a je to velice nutné k tomu, pokud chceme koordinovat eh, místní úroveň a malé a střední podniky. Myšlenka klastrů, to už eh, bylo zrealizováno v mnoha regionech, probíhá to velmi dobře, je to velmi dobrá věc. A potom si myslím, že to je velice dobrá cesta a pokud jde o výzkumníky a jejich mobilitu na evropské úrovni, tak je velice nutné, abychom tady měli jasnou vizi, abychom tady měli jednotný pohled, tedy eh, pokud jde o profesní kvalifikace, pokud se chcete přemístit do nějaké cizí laboratoře, tak je jasné, aby bylo vidět, jakou má kdo kvalifikaci Mohli bychom o tom samozřejmě diskutovat velice dlouho. Jsme samozřejmě frustrovaní nedostatkem toho místa, ale jinak si myslím, že je to vynikající. Uh, děkuji a nyní Jürgen Kreuzmann. Uh, děkuji. Já bych rád uh, srdečně, ale řekl mi poděkoval, protože zdůrazňuje malé a střední podniky. Máme dneska velké podniky, které mají velké rozpočty výzkumné a můžou v pohodě zkoumat. Ale problém je potom eh, ten eh, výzkum naplnit nebo promítnout do praxe. Malé a střední problémy, eh, podniky se vůbec k tomu výzkumu nedostanou, protože když chtějí dostat peníze, tak je to často svázáno s obrovskou byrokracií, takže to je odradí nebo nemají ty zkušenosti jak se do toho procesu dostat a potom samozřejmě mají i následně problémy ten výzkum promítnout do praktické produkce a přijít e, na trh s výrobky. Proto bych ještě jednou chtěl e, srdečně poděkovat. My víme, že malé a střední podniky jsou právě podniky, e, které jsou rychlé, jsou to ty štiky, takže netrvá jim tak dlouho něco promítnout do praxe a proto se na ně eh, zaměřit eh, je, myslím, velice eh, věc, kterou musíme uvítat. Myslím, že to opravdu nakopne ten vnitřní trh. Dobrá, děkuji vám. A teď dám slovo panu Krosovi, možná by to schrnul, nemáme mnoho času, ale každopádně rádi vyslechneme váš pohled. Děkuji, pane předsedo, já to řeknu opravdu velice stručně. Jsem velice rád, že zde dnes můžu vyslechnout eh, tuto velice konstruktivní debatu k eh, velice důležitému stanovisku, k důležitému tématu. Správně si všichni uvědomujeme, že eh, myšlenka společného strategického rámce má opravdu přivést všechny různé aktivity, které souvisejí s výzkumem a s inovacemi do pod jednu střechu. A my se opravdu snažíme eh, zvýšit dopad eh, kroků na evropské úrovni a tím, eh, že bychom to celé sjednotili, bychom zjednodušili dramaticky pravidla a ten program by byl mnohem přístupnější pro jeho uživatele. To by bylo tak jako v rámci s vašimi poznámkami. Paní Komi hovoří o důležitosti s eh, politikou soudržnosti, no, vazeb na politiku soudržnosti, to je velice důležité. Je důležité hledat eh, smysluplné synergie se strukturálním fondy a s fondem soudržnosti. Každopádně uvědomíme si, že je to oddělená věc a eh, výzkum a inovace jsou eh, stále eh, poměřovány eh, v úrovni dokonalosti. Ovšem je třeba je navázat i nějak na strukturální fondy, tak aby mm, všechny části Unie si našly své místo v těch programech. Takže jsem velice rád, že tady vidím návrh stanoviska, potom další témata. Například tady ta výzva použití soukromých podniků malé a střední podniky a tak podobně. To jsou všechno témata, kterými se zabýváme. Budeme eh, se snažit eh, tohle všechno proskoumat a zjistit, jestli by se to nedalo eh, zahrnout do toho programu. Jak víte, tak na základě zelené knihy proběhlo rozsáhlé připomínkové řízení, které už teď skončilo. Dostali jsme 1300 reakcí na náš dotazník online a ještě důležitě, že jsme dostali asi 700 různých stanovisek od různých zainteresovaných stran. Řada z nich eh, byla velmi strategicky orientovaná, to si myslím, že je podstatné. Ukazuje to, že, mm, tohle se, že tady se jedná opravdu o zralou politiku. A eh, řada lidí se tady zamýšlela opravdu nad tím, jak můžeme eh, tímto novým programem podpořit Evropu 2020 Důležité je také, že tady máme eh, určitý konsenzus eh, ohledně toho spojení do jednoho rámce, ale i eh, ohledně potřeby zjednodušit. My jsme tu konzultaci ukončili v pátek minulý týden, měli jsme tady akci pro zúčastněné nebo zainteresované strany, teď dáme dohromady ty naše návrhy. Návrhy na nový program, celý ten balíček by měl být na stole do konce roku. Pokud jde o to jméno, tak jak správně říkáte, je to poněkud administrativní, takže eh, rád eh, vás informuji o tom, že máme soutěž eh, o nějaké smysluplnější jméno. Online probíhá teď nějaké hlasování o seznamu nějakých vhodnějších jmen pro ten program, takže mnohokrát vám děkuji. To jsem vám neřekl, to, to, to jméno, že? Ale každopádně vzhledem k tomu, eh, že se tady jedná o výzvy, o nové myšlenky, pro nové myšlenky a tak dále, takže to berte vážně. Já jsem také rád, eh, že tady máme vaše kolegy eh, z, vnitřní, z generální ředitelství pro vnitřní trh a pro podnikání, kteří jsou velice vítáni. A nyní bych dal asi slovo paní zpravodajce, aby to schrnula a abychom si potvrdili také harmonogram. Sì, io vi ringrazio e ringrazio veramente tutti. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše dnešní příspěvky i za příspěvky z uplynulých dnů. Děkuji panu Buzoj za to, že začal italsky. Děkuji vám za to, že jste hovořil mým jazykem. Cílem je, aby se věda orientovala na trh, aby věda a výzkum sloužily občanům a aby tady nebyly pouze takové služby, které nejsou užitečné příliš dlouho a nebo nejsou praktické. Pocházím ze země, kdy zjednodušení je vždy důležitou věcí na pořadu jednání, na programu. Naše země je tak byrokratická a neuvěřitelně spletitá, složitá, ale pokud to celé ukotvíme regionálně a lokálně, tak to automaticky přinese zjednodušení, bude to blízké občanům a podpoří to malá střední podniky. A o to nám tady šlo. To znamená, my jsme to celé nechtěli stavět pouze národně, ale především regionálně a lokálně. Kontroly budou prováděny na úrovni regionů, ale mm, potom také, pokud jde o jednotlivé výbory, musí být hodnocen trh. To celé musí být tedy velice orientováno na trh jsem překvapená, ale také příznivě překvapená tím, že výbor IMKO se dnes vyjádřil téměř jednohlasně a že návrhy kráčí stejným směrem. Závěre, závěrem tady chci zmínit eh, následující věc. Jsem samozřejmě členkou výboru IMKO a chtěla bych eh, tomu všemu dodat patřičnou důležitost. Je to skutečně velice důležitá věc. Potřebujeme spolupráci, je životně důležitá. Děkuji vám za spolupráci. Donívám se, že my všichni samozřejmě chceme být evropský výzkum, chceme posílit vnitřní trh výzkumem. Potvrzuji předem domluvené lhůty pro pozměňovací návrhy, platí tak, jak bylo uvedeno do 22. června je potřeba tedy pozměňovací návrhy doručit, ale jsem vám samozřejmě k dispozici. E, omlouvám se, do 21. června, říká řečnice, musíte předložit své pozměňovací návrhy. A pokud náš výbor IMCO hovoří jednotným hlasem, pokud jde o pozměňovací návrhy, tak samozřejmě budeme mít mnohem větší e, váhu. Děkuji a potvrzuje 21. června ve 12 a projednávat to budeme o 12. července hlasovat také. A potom budete mít velkou práci, abyste přesvědčili ITRE, aby přijali oni, protože oni budou e, e, hlasovat 14. srpna, říká pan předsedající. Mimochodem také eh, jsem už měl říci, že vítám tady účastníky z Generálního ředitelství pro eh, informační společnost. Vidím tady paní eh, Bosie, která odpovídá za to předkonkurenční, před, před, na ty před, za ty předsoutěže. Děkuji vám každopádně za živou debatu a teď se dostáváme k rozpočtu. A velice tady vítám našeho zpravodaje pro rozpočet pana Edvarda Kožušníka. Máme tady některé uh, stínové zpravodaje. Eh, vím, že je tady pan Van de Kamp uh, za EPP. Nevím, jestli je tady paní Gebhardt, uh, která bude stínovou zpravodajkou za SAD, nebo uh, paní Gebhardt, teď nevím. Uh, tak neposlouchá očividně. Tak uh, někdo z SAD um, tady bude s stínovým zpravodajem. Pan Buzoj, nebo pan uh, Korovicfer to bude. A paní Riole možná řekne něco za zelené. No, pan Trianta Frides je tady, ano. Takže, pane Kožišníku, máte slovo. Vážení, vážení kolegové, já možná ještě úplně na, úvod, než eh, eh, přejdu k našemu eh, stanovisku, na kterém mnozí z vás zde přítomných, ale také mnozí z těch, kteří zde nejsou, v posledním měsíci spolupracovali, tak bych možná jenom připomněl, Eh, situaci na úrovni schvalování rozpočtu, eh, co se týče Evropského parlamentu. Konkrétně jedno důležité jméno je naše eh, kolegyně Francesca Balsány, která je zpravodajkou rozpočtu jako takového a my se vlastně k němu svým stanoviskem za výbor vyjadřujeme. My jsme dneska měli schůzku s předsedou rozpočtového výboru panem Lamasurem a Franceskou Balsány a jednotliví zpravodajové za jednotlivá stanoviska jednotlivých výborů um, uh, si vyměňovali názory na situaci týkající se uh, rozpočtu nebo projednávání rozpočtu v Evropském uh, parlamentu. Co tam bylo určitě důležité, tak, je, tak bych vám rád sdělil. Jedním termínem je trialog, kdy se bude projednávat rozpočet Evropské unie 11. 7 to je termín, od kterého se, řekněme, odvíjí i informace, která je směrem nás, k nám, kdy eh, společně pan předseda rozpočtového výboru Lamassoure a eh, zpravodajka eh, Balsány informovala, že pokud jednotlivé výbory budou mít takzvané pilotní projekty, které nemají oporu v legislativě, které budou prosazovat v rámci svých výborů, tak je ještě prostor do tohoto termínu formou pozměňovacích návrhů tyto pilotní projekty Eh, předkládá. Teď co se týče naší, nebo našeho návrhu eh, stanoviska. Eh, já si myslím, že ta diskuze, která probíhala ve velké části formou e-mailů, podpořila naši pozici dlouhodobou v rámci našeho výboru, kdy se snažíme, řekněme, o úsporný přístup, tak aby prostředky, které budou využity, byly využity efektivně Eh, na rozvoj jednotného eh, trhu. V rámci stanoviska rozhodně podporujeme akt o jednotném eh, trhu a 12 nástrojů k podnícení hospodářského růstu, které nám představil pan komisař Barnier. Ve stanovisku se také opíráme a podporujeme náš projekt týkající se společného fóra pro jednotný trh. Určitě Rosatun toho bez problémů podpoří, protože bych si dovolil říct, že je to eh, mimo ostatních také její dítě. A z logiky věci na některé prostředky eh, se nedostává tolik prostředků, kolik bychom si možná v našem výboru přáli, takže vyslovujeme politování v oblasti eh, programu Solvitu. Celá ta zpráva je, celý ten návrh stanoviska je ve vašich materiálech Eh, a já bych možná zmínil ještě důležitý eh, termín, a to je 27. pro eh, vaše pozměňovací návrhy, případně komentáře k teoretickým novým pilotním projektům. Nicméně, tak jak jsem ty pilotní projekty ze začátku uvedl, že je zde ještě prostor, tyto pilotní projekty samozřejmě by měly mít váhu i s ohledem na situaci, co se týče rozpočtových prostředků v rámci Evropské unie. Takže v tomto smyslu jsem otevřen vašim návrhům, rád se, ehm, rád se s vámi nad konkrétními projekty pobavím a ehm, případně zapracuji vaše pozměňovací návrhy ehm, k návrhu stanoviska. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Kožušníku, za velice jasné vysvětlení a za tu zprávu. Já myslím, že my tady máme eh, celou řadu eh, konkrétních položek eh, a tím se tedy budeme moci zabývat. A dám nejdřív slovo pan, panu van de Kampovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám pět stručných poznámek. Za prvé, rád bych poděkoval zpravodaji za velice jasné stanovisko. Myslím, že je opravdu jasné, jaká nálada tady panuje v tomto výboru IMCO. Tím se dostávám k druhé připomínce. Minulý týden jsem si všiml, že oči všech občanů jsou na evropském rozpočtu. Chtějí vědět, jestli je dostatečně efektivní, jestli příliš rychle neporoste a je velice dobré, že to stanovisko zohledňuje. Moje třetí připomínka se týká bodu 3, aktu o jednotném podnikání, těch 12 úrovní posílení růstu a sebedůvěru nebo důvěry, spolupráci s cílem nového růstu. Věří zpravodaj, že tento plán je dostačující ke splnění těchto cílů? Já už jsem to říkal posledně. Já myslím, že je sice krásné, že pan komisař Barnier takový plán předložil, ale máme dost peněz na to, abychom to skutečně podpořili a realizovali. Mít dobré úmysly je sice krásná věc, ale jak budeme postupovat dál? Takže se musíme postarat o to, že budeme stát pevně nohama na zemi. Jistě, máme tady určité navýšení, ale stačí to? Pokud jde o to forum Single Market Forum, máme dva předběžné návrhy a já předpokládám, že ty se také projednávají. Souhlasil bych s tím, že Fórum pro jednotný trh, které proběhne v Krakově, budeme dál podporovat. Myslím, že ještě budou předloženy příslušné pozměňovací návrhy. A pátá připomínka, já myslím, že trošku škoda, že tady musíme řešit solvit tak krátce. Paní Šaldemóze mluvila o pilotním projektu. Můžeme něco takového případně použít i v kontextu Solvitu? Uvidíme, jestli to bude odpovídat rozpočtovým pravidlům. Ale je zvláštní, že se budeme pouštět do nových pilotních projektů, ale současně se budeme snažit ušetřit na Solvitu. Mnohokrát děkuji, pane Van de Kampe. Nyní pan Kreutzmann. A uvidíme, jestli tady někdo za SAD. Paní Šaldemoze, aha, dobře. Mnohokrát děkuji. Kristian Busoj byl rád poděkoval panu Košušníkovi za návrh stanoviska, které se zabývá nejdůležitější záležitostí, o kterou se zajímá náš výbor. Rozhodně vítáme v přístup v tom smyslu, že evropský rozpočet musí sloužit hospodářskému růstu. A za tímto účelem je třeba vyčlenit prostředky pro ty oblasti a pro ty investice, které mohou přispět k hospodářské obnově a k růstu. Také musíme mít na paměti, že žádáme o zprávy o jednotném trhu a máme tady těch 12 úrovní, to sdělení. A rozpočet by měl odrážet, rozpočtová položka 12 měla eh, odrážet tyto priority. Správně poukazujete na to, že nemáme dost peněz pro Solvit. Solvit je opravdu důležitý nástroj pro spotřebitele i pro podniky v Evropské unii. Kromě toho vyhodnocení, které zatím proběhlo, prokázalo, že Solvit se osvědčil, má přidanou hodnotu, to znamená, že výdaje v této oblasti byly efektivní a proto náš výbor musí najít odpovídající zdroje pro Solvit a pro služby, které napomáhají jednotnému trhu, aby mohli plnit své úkoly, aby opravdu pomáhali našim občanům. A proto podpoříme veškeré návrhy zpravodaje na přidělení prostředků do této rozpočtové položky. A to se dá říct o Fóru pro jednotný trh, o tomto pilotním projektu. V současné době spolu s komisí a s nadcházejícím polským předsednictvím pracujeme na organizaci letošního vydání letošního fóra. Samozřejmě nedokážeme předvídat, jestli to bude úspěšné, ale pan Busoj věří, že Fórum pro jednotný trh hodně pomůže zdůraznit hlavní obavy našich občanů a podniků a zařadí je na politickou agendu. Tato iniciativa je vynikající příležitostí, jak přiblížit podniky a občany jednotnému trhu. A proto musíme trvat na tom, že budeme mít finanční prostředky pro Fórum pro jednotný trh. Tady ku podivu komise vůbec nic nenavrhla. A ještě, chtěl, ještě chci dodat, že tady máme také návrh kolegyně Šaldemoze, Měli bychom mít pozměňovací návrh k projektu orgánů dozoru nad trhem. Já myslím, že to je také důležité. Pokaždé zjišťujeme, že přijmeme nějaké usnesení, předložíme nějaký návrh, ale pak nám chybí dozor nad trhem. A pokud nepřijdeme s lepším řešením pro dozor nad trhem, obávám se, že všechny pozměňovací návrhy, všechna nařízení, která přijímáme v tomto parlamentu, vůbec nebudou dávat smysl. Protože často zjišťujeme, že ty nedostatky v dozoru na trhem v jednotlivých členských státech, když se podíváme na ty různé členské státy a když se zeptáte různých členských států, zjistíte, že některé členské státy to dělají velmi dobře, mají dost lidí. Ale jiné si to prostě usnadňují. A proto chceme navrhnout, a já si cením toho, že to podporujete, že bychom na to měli zatlačit, aby se to zlepšilo. Já nebudu číst, co navrhujeme, ale to bych rád doplnil do stanoviska nebo k tomu ještě, co uváděl Kristian Busoj. Děkuji, pane Krojcmane, nyní paní Šaldemoze. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem do toho tak trošku spadla rovnýma nohama. Ten návrh pilotních projektů, který já jsem podpořila, by se podle mě dal posílit. Ale nejde o to, abychom brali peníze solvitu. O to nešlo. Je velice důležité zaměřit se na dozor nad trhy a pokusit se toho dělat víc. A je škoda, že lidé se snaží manipulovat vnitřní trh. Musíme dospět do situace, kde nám bude vnitřní trh dobře fungovat. Takže já si myslím, že se budeme muset pokusit ještě víc zdůraznit to, co navrhuje zpravodaj, pokud jde o priority výboru pro vnitřní trh. Pokud máme mít fungující vnitřní trh, potřebujeme určitý rámec a potřebujeme zdroje, které nám umožní dospět k fungujícímu vnitřnímu trhu. A to musíme také zdůraznit prostřednictvím rozpočtového výboru. Takže já myslím, že i v tomto stanovisku, které je, které je jinak vynikající, to můžeme ještě víc posílit. Chcete k tomu ještě něco říct? Možná jedna věta. Vítám nový návrh s tou výměnou mezi institucemi pro dohled nad trhem. To je velmi dobrý nápad a možná, že pan zpravodaj by mohl ještě vysvětlit, proč máme méně prostředků na Solvit, nebyly minulé dostatečně vyčerpány, anebo tam zkrátka byly provedeny nějaké škrty. Um, ještě někdo další z jiných skupin? Pan Dion, ne, nikoho nezastupujete, dobře. Dobře, pak předám znovu slovo panu Kožušníkovi, aby reagoval na ty jednotlivé otázky, zvlášť k Solvitu a k dalším věcem. A aby nám také něco řekl o dalším postupu a časovém plánu. Prosím, pane zpravodaj. Ehm, děkuji moc eh, všem, kteří přispěli do té, eh, do té debaty. Eh, já možná bych k tomu teď přistoupil trošičku více politicky, protože jsme, jsme politici. Já si myslím, že naším zájmem nás eh, ve výboru pro vnitřní trh eh, je propagace eh, vnitřního trhu, protože já jsem přesvědčen, že věříme, že vnitřní trh je jedna z velkých priorit Evropské unie a že vnitřní trh bez ohledu na naše politické přesvědčení má smysl, smysl pro všechny občany v rámci Evropské unie. Ehm, rozhodně souhlasím s tím, že je potřeba eh, potrhnout eh, prioritní oblasti v, té, eh, v tom návrhu toho našeho stanoviska, ehm, protože z logiky věci naší prioritou je vnitřní trh. Když, se, když si vzpomeneme na začátek volebního období, tak jsme tady se všichni zhodli většinově nad Montyho zprávou, kde která svým způsobem byla kritická ke současnému stavu vnitřního trhu a proto já považuji za důležité fórum vnitřního trhu jako takové protože v podstatě upozorňuje na důležitost vnitřního trhu. Eh, vnitřní trh v podstatě pracuje a eh, v rámci toho rozpočtu je v konkurenci s věcmi jako rozvojová pomoc, pomoc pro Brazílii, tak jak jsme se dneska dozvěděli od kolegů eh, v DEVE, kdy někteří kolegové v, v, v, v jiném výboru podporují rozvojovou pomoc pro Brazílii, což z mého pohledu není úplně správné, protože Brazílie už podle mého nepatří mezi ty rozvojové země. Tak já si myslím, že v tomto smyslu Eh, určitě najdeme v našem eh, výboru zhodu. Eh, já se budu snažit zakomponovat prioritizaci těch jednotlivých záležitostí po diskuzi s vámi. Já určitě uvítám veškeré, veškeré komentáře. Co se týče Solvitu, takhle podle mých informací ta, řekněme, ten tlak na snížení nebo nenavýšení toho rozpočtu Eh, podle mých informací je, eh, je směřován spíš z, eh, z komise, tedy ne, ne, ne zevnitř z parlamentu, takže můžeme vytvořit v rámci těch priorit zase tlak zpátky na, na komisi. Já nechci komentovat jednotlivé připomínky, tak jak jste, jste, jste říkali. Ještě možná reakce na, na pana kolegu, jestli opravdu věříme, že těch 12 bodů ehm, ehm, v vozovkách eh, pana komisaře Barniera eh, pomůže. Eh, tak my si musíme ohlídat pana komisaře Barniera, aby těch 12 bodů pomohlo. Co se týče toho harmonogramu, tak ten už jsem sděloval, ještě jednou zopakuji, termín pro pozměňovací návrh je 20. Eh, sedmý a jsem k dispozici pro diskuzi právě nad tou prioritizací těch, eh, to, toho našeho eh, stanoviska. Myslím si, že v tomto smyslu ten prostor je, protože komunikace s paní, s paní spravodajkou Balzány je poměrně dobrá a myslím si, že je otevřená k návrhu našeho výboru.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 Uh, to welcome Dr. Peter Hobbing, who was commissioned by the Civil Liberties. Přivítat doktora Hobita. Nevidím tady nikoho z výboru pro občanské svobody, ale pokud se k nám připojí, velice to uvítáme. Bohužel náš zpravodaj, pan Salvini, se, myslím, věnuje výsledkům referenda v Itálii, ale máme tady řadu dalších kolegů, včetně paní Rapty, pana Šmita a pana De Jonga, kteří pracují na celních věcech a já jsem také stínový zpravodaj. A mám velkou radost, že tady také mohu přivítat paní, paní Tun je také stínová zpravodajka. Nahradila paní Korol. Ano, paní Korola mě požádala, abych předložila její stanovisko. A také mám radost, jako vždy, že tady mohu přivítat pana Zjalinského. Ten je vítaným a známým Eh, účastníkem zasedání našeho výboru. Spolupracujeme s ním velice úzce eh, na zprávě pana Salviniho. Takže doktor Hobbing je člen Centra pro evropské politické studie, řada z vás ho zná, ale má za sebou také kariéru v evropských institucích, včetně výboru pro občanské svobody a dlouho pracoval také v Evropské komisi. Takže jsme velice rádi, že vás tu můžeme přivítat. Vy jste si připravil slajdy a dáme vám příležitost uvést je a potom budeme diskutovat. Pan doktor Habing. Děkuji vám, pane předsedo. A to je pro mě velkou ctí a chtěl bych vám poděkovat za příležitost představit vám na výboru svou studii. Ono je to vždycky těžké představovat studii, kterou člověk napsal ústně ale eh, já si uvědomuji, že teď hovořím eh, k jinému výboru, než eh, k výboru, který si to zadal. Ono je to hezké, ale má to určité své nevýhody. Toto je totiž téma, které se týká a svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. A to není vaše běžná parketa. Ale já si myslím, že v poslední době se něco mění. Máme tady najednou eh, bezpečnostní regulační otázky, kdy se eh, spojují, když se hovoří o bezpečnosti, tak eh, najednou nacházíme bezpečnostní aspekty i v celních předpisech. A naopak bezpečnost musí zohledňovat, co se děje na té regulační stránce a tak podobně. Takže já mu mnohokrát děkuji a doufám, že tímto také otevíráme určitou další fázi v eh, rozvoji i eh, předpisů, eh, které se týkají cel a obchodu. Přejdeme tedy na další slide. Myslím si, že tady tím vás nevystraším, když začnu takovým exkurzem do historie. Před dvěma tisíci lety Hm, to, eh, ono to byl poměrně dlouhý, eh, daleký exkurs, ale poměrně vyžný. Eh, protože budeme rychle přeskakovat. Vraťme se k řekům a římanům. To je velice důležité, protože tehdy už se ukázala důležitost cel a obchodu a mm, to, jak cla pomáhají e, rozvinout stát, e, ukázala tedy konkrétní e, význam. Jak asi víte, tak učedník Matěj byl výběrčím daní a svým způsobem byl tedy prvním celníkem a celníci jsou na ně velice hrdí. A proto se tedy zastavuji hned tady. Eh, ten řecko-římský svět eh, se vyznačoval eh, pružným obchodem, mírným zdaněním i mírnými cly. Takže tehdy opravdu došlo k rozmachu obchodu a když se vrátíme, nebo když poskočíme o tisíc let dále, tak ve středověku víte, že se najednou všechno úplně změnilo. Neobchodovalo se, nebyla cla, Evropskou neexistoval zájem o eh, stavbu silnic, o pohyb a o rozvoj obchodu. Na druhou stranu eh, existovala celá řada celnic, víceméně k vydírání peněz z poutníků. Ale eh, ne na podporu rozkvětu ekonomiky. Na začátku moderní doby v 18. století eh, opět vzkvétal protekcionismus. Tehdy byla cla velice důležitá. Ona tehdy neměla podpořit obchod, ale spíše měla hm, vytvořit eh, vysoké daňové eh, hraň, zdi mezi sousedy a ochránit jejich průmyslová odvětví. A potom v další fázi volný obchod na začátku 19. století obchodníci eh, tedy promítli určitý, eh, eh, určitou koncepci do praxe, snížili se daně a otevřeli se hranice s dalšími zeměmi a obchod narůstal a cla tedy klesala a často vůbec se neplatili daně. A to je velmi důležité pro Evropskou unii. Máme eh, tady eh, národní sjednocení v Německu a v Itálii a to bylo pokaždé eh, spojeno s velice důležitým vývojem celní politiky. Předtím vždycky existovala celá řada malých státečků, například v Německu, ty museli snížit a nakonec úplně zrušit své celní sazby a Německo si potom vybudovalo jednotný tarif na venek. To je eh, model, který byl zopakován při vzniku Evropské unie, respektive evropských společenství. Tam došlo opět to k témuž a a, a bylo tedy třeba udělat to tež, bylo třeba uh, zajistit tarif na venek, tedy cla na venek. Možná to zapomínáme, ale tohle eh, se podařilo o rok a půl dříve, než se to plánovalo. A kdy můžeme zase někdy říci, že Evropská unie dokončila nějaký projekt víc než rok předtím, než měl skončit. Takže to je velice eh, důležité. Nicméně historie pokračovala a po zavedení jednotného celního sazebníku bylo třeba eh, dokončit eh, celní eh, postupy, režimy a to bylo dokončeno až v roce 1992. A to také ještě nebyl úplný konec. Během 70. a 80. let výnosy z cel se snížily, došlo tedy k obecnému hnutí GATS, snižování daní a dalších překážek obchodu a to samozřejmě eh, také vedlo k tomu, že se vybralo méně na clech. Ovšem neznamená to, že by celníci přišli o práci, dostali nové úkoly. Eh, Vznikaly nové hrozby eh, z vnějšku, které si státy začaly uvědomovat jako něco, co je velice důležité. a um, najednou um, vznikly bezpečnostní otázky zač, a celní zpráva se začala e, řešit různá omezení. To byl tedy předposlední krok, ale následně ještě musím zmínit ještě jednu věc, a které došlo asi před deseti lety, a sice 11. září. Ono e, nešlo jenom o aktivaci e, v antiteroristických jednotek ale, a policie, ale i cla museli zareagovat na vzniklou situaci, protože vznikla zde rizika pro, eh, v obchodu a pro námořní dopravu. A musíte si uvědomit, že v roce 2005 eh, byla tedy reformován, byl reformován bezpečnostní systém a na tom se vlastně dodnes, do dodnes ještě pracuje. Teď se podívejme na další slide. Tady vidíme, jakým způsobem je nastavena tedy teď celní spolupráce. Asi před rokem došlo k té události, o které jste asi slyšeli, o té o tom jemenském nákladu, který měl vystrašit bezpečnost. Teroristé to vypadalo najednou, že nebudou útočit jenom eh, letadly nebo prostřednictvím konkrétních osob, ale eh, my o tom všichni víme, o tom riziku a veřejnost o tom nevěděla, ti očividně také ne, ale teroristé mohou také posílat zásilky. A k tomu vlastně také došlo v eh, říjnu 2010 nálož, která pocházela z Jemenu, prošla Německem a potom byla eh, zastavena eh, v Británii. Ale ne prostřednictvím nějakého, nějaké systémové rutinní kontroly, ale byl to typ od nějakého informátora z arabského světa. Takže tady nepomohl eh, ten, to, to vyřešit nějaký systém, ale něco z nížku. Takže tohle bylo poměrně šokující. A e, mně přišlo překvapivé, že ti, e, kteří e, tedy šli, najednou začali hovořit s médií, nebyli ministři financí nebo respektive odpovědní za cla, ale v Německu to byl pan de Maizière, ministr vnitra. Společně s ministrem dopravy a říkal, my teď vytváříme nové zařízení proti e, těmto e, zásilkám a těm, tomu riziku. A vůbec e, nehovořil nebo příslušný minister, který odpovídá za cla. A já jsem se potom od kolegu dověděl, že ten příslušný minister si myslel, že by to nebylo užitečné. Nicméně veřejnost opravdu neví, koho spadají rizika související s eh, mezinárodní přepravou. Bylo by dobré, aby se bývalé celníci eh, ukázali, eh, co vybudovali od roku 2005. Od té doby se to samozřejmě ještě zlepšilo a je třeba to zlepšovat dále. A minulý týden já jsem tady v Bruselu viděl další produkt komise a bylo to tak trochu podobné. Komisařka Malmströmová, pan Kalas a pan Šemeta napsali dopis o tom, co se stalo a jak si myslí, že je možné zlepšit svět a všechno zařízení a tak dále, ale vůbec se tam nehovořilo o clech. No to vypadalo jako se všechno, že se všechno děje eh, na Radě pro vnitro spravedlnost a, a vůbec ne tam, kde se probírají cla. Čili tímto způsobem můžete, eh, můžeme vysvětlit celou řadu věcí. Další věc, která s tím souvisí, není ani tak mediální politika, ale jde o to, že tady máme užší problém v legislativě. Já jsem eh, shledal určitý zásadní posun v legislativě, pokud jde o zprávu hranic a její vývoj od roku 2001. Došlo k prvnímu eh, velmi důležitému posunu na eh, zasedání Rady v Lákenu v roce 2002. Najednou byl vytvořen nový eh, systém, nový úřad pro hranice, který měl být součástí systému. A potom samozřejmě tady byla pohraniční stráž policie a, a celní stráž. A pokud se podíváte o několik let později, tak Rada pro spravedlnost v březnu, eh, tedy pardon, v prosinci 2006 vydala definici toho, eh, co si představuje pod integrovanou kontrolou hranic. Víceméně to bylo hodně eh, zúžené na integrovanou bezpečnost, na policii a pohraniční stráž. A nehovořilo se tady o celnících. A od té doby to tak trochu pokračuje. A například ve stokholmském programu a u e, strategie vnější bezpečnosti, prostě ve všech těch důležitých dokumentech, které e, upravují naší e, situaci, pokud je o vnitřní a vnitřní bezpečnost, tam to je takhle. A i jinde byla potvrzena tato vize. Zpráva hranic je součástí Eh, té hlavy 5 k eh, svobodě, bezpečnosti a spravedlnosti, kde se hovoří o hraničních kontrolách, ale vůbec ne o kontrole eh, obchodu a nákladu. Takže můžeme tady mít určitý dojem z toho, že existuje určité špatné pochopení z toho tedy i jak se řeší pohraniční politika a kontroly, že to je tedy věc pro policii a ne pro celníky spíše. Já se pokusím teď trochu zrychlit. Tohle je taková, takový úvod do situace toho, jak to teď vypadá. Je zajímavé eh, tady sledovat eh, pravomoci celníků, eh, na jaké obtíže narážejí a jak tedy ta situace vznikla a jak ji vyřešit. My známe celou řadu těch věcí, asi je to znáte také, já to nechci opakovat, Často, eh, když eh, se eh, agentury přou o některé kompetence, tak dochází k nerozuměním. Lidé si myslí, že celníci radši nechtějí kontrolovat na hranicích a čekají až někde na depo, ale to není pravda. celníci vždycky mají kapacitu na hranicích. Nicméně své zásahy eh, určují podle eh, daného rizika. A nechtějí eh, se do nich pouštět bez potřeby. Podívejme se na další slide. Tady vidíme, že někdy dojde k určitým obtížím. Někdy nejde ani o tak o efektivitu, Můžeme tady mít také prostě o problém naší, e, naší zeměpisné roztříštěnosti. Máme odlišné hranice pro Schengen a, a o, pokud je o celní unii, tady jsou velké rozdíly. Takže jenom nějakých 45% hranic je společně kontrolováno e, celními a e, pohraničními strážemi takže tolik nesp- jinde se tolik nespolupracuje. Potom další problém na celní straně je jednotné uplatňování práva. Máme eh, celní právo Evropské unie, to čisté právo evropských společenství, prostě právo prvního pilíře, jakkoliv tomu řeknu. Nicméně uplatňují ho členské státy. A to je také důležitá tradice, ale dochází tady logicky k určitým rozporům ohledně toho, jak některé členské státy uplatňují tedy právo. A, a prostředky k harmonizaci postupu nejsou dostatečné a modernizovaný celní kodex má proto určité prostředky, je to docela slibné. A řekl bych, že existují určité dobré plány a na těch se pracuje. Potom tady máme další deficity na dalším slajdu, například celní postihy. To je další způsob, jak dosáhnout uniformity, ty, totiž ty postihy nejsou uniformní teď. Ono jde totiž o trestní eh, věc a ani ty správní hm, postihy se neharmonizují snadno a po vstupu eh, Lisabonské smlouvy v platnost eh, tohle už vůbec není přirozené, takže tady musíme udělat určitý otazník. Nevypadá to, že by eh, k tomu došlo okamžitě. K té nějaké jednotné situaci, pokud je o celní záležitosti. Nicméně máme tady celní program 2013 a ten předpokládá, že jedním z hlavních cílů by bylo je, i když tady máme 27 různých zemí, že eh, celní zpráva by měla jednat jako jedna organizace. A to je, myslím, velice důležitá vize. A my bychom se měli postarat o to, aby eh, trvala. Ve srovnání s 80. a 90. Eh, lety můžeme zjistit, že v současné době se financují cla daleko méně. Tehdy probíhala celá řada programů v rámci jednotného trhu na celní spolupráce, ale teď už to tak není. Je tady velká odlišnost, pokud je o šengenský svět. A ze šengenského hraničního fondu máme to spoustu na zařízení pro ochranu hranic, ale pro clá nic takového není a celníci o tom vědí. Potom politická podpora. To je také důležité. Ministři financí zodpovědní za cla mají jiné e, zájmové oblasti, nezabývají se tolik Eh, cely, rozpočty jsou pro ně důležitější a pro vnitro je vždycky důležitější eh, policie a pohraniční stráž, takže ehm, my se také můžeme sice snažit je potěšit, ale mm, může to přijít vníveč. V 90. letech to bylo všechno jednoduché. Měli jsme jedno generální ředitelství v komisi DG21, teď se tomu říká taxud. a ti plnili všechny funkce, které vůbec byly myslitelné a teď v roce 2010 jsme to rozdělili. Rozdělili jsme jednotlivé funkce mezi jednotlivé organizace, OLAF, Taxud, generální ředitelství Home a v radě jde o pracovní skupinu pro policejní nebo pro celní spolupráci. Takže všechny tyto instituce mohou být partnerem pro Frontex, pokud máme mít ucelenější zprávu hranic. Na další stránce tady nechci zacházet do podrobností, ale tady vidíme, že ty jednotlivé modely, které jsme měli pro integrovanou zprávu hranic, ten, který v roce 2006 navrhla Rada, ta úzká definice není moc dobrá, protože se zaměřuje především na policii a na bezpečnost. Musíme to přizpůsobit a musíme uplatňovat širší mezinárodní koncepci, kterou zpracovala Světová celní organizace a OSN. A Evropská komise také zpracovala externí koncept který se týká i zemí třetího světa. To s tím hodně souvisí, jenom to neuplatňujeme doma. Ale já myslím, že bychom se měli pokusit tento širší mezinárodní systém, tuto koncepci, která eh, zahrnuje všechny organizace, které se zabývají hranicemi a bezpečností. Toto bychom měli zahrnout do koncepce zprávy hranic. Další stránka. Pokud si to představíme konkrétně, co bychom si dokázali představit pro celnice do budoucna, aby byly odpovídajícím protižkem pro Frontex, především by to mohla být nějaká samostatná celní agentura, Evropská celní agentura ECA, už se o tom mluvilo. Buď bylo řečeno, že se to nedá financovat, je to moc nákladné, anebo to není nutné, protože není co koordinovat. Ale já myslím, že názory se mění a lidé začínají mít pocit, že koordinovat je co na operační úrovni mezi celními organizacemi na hranicích, ale také pokud jde o jednotné uplatňování práva a další oblasti, kde by mohli mít eh, dost dobrý vklad. Rozhodně se to vyplatí, pokud tam něco dáme. A pak další možnosti, o kterých se mluví, například pracovní skupina Rady pro eh, celní spolupráci, to není dobrá volba, protože to je skupina v Radě, závisí na rotujícím předsednictví a nemá možnost zpracovat ucelenou politiku také bychom se mohli zamyslet, a teď se můžeme podívat na další stránku, nad tím, že bychom eh, zřídili celní oddělení ve stávajících agenturách, což je z finančního hlediska zajímavější, ale já myslím, že pokud je o to samopochopení a image celnic, bylo by lepší, kdyby to byla jedna agentura, buď v rámci Europolu, jak se navrhuje, anebo Frontexu. Nicméně to by nám úplně nepomohlo, protože by to nepomohlo imidži celníků a také by to nepomohlo celníkům vysvětlit jejich úlohu veřejnosti. A pak je tady další možnost, ta samostatná agentura nebo agentury, to by případně byla taková kombinace v rámci OLAFu, protože OLAF má úzkou vazbu na celnice, Zašlo to z generálního ředitelství 21, ta vazba je tam pořád hodně silná. Ale o tom nemůžeme rozhodnout my tady. Musí se o tom podrobně jednat i v členských státech. Francouzská delegace například zvažuje společnou platformu pro analýzu rizika, což by mohl být jakýsi předchůdce budoucí Evropské celní agentury. Takže vidíte, že různé myšlenky se objevují a já myslím, že toto je velmi dobrý vývoj. A teď můžeme přejít na poslední slide a uzavřít tuto prezentaci. Samozřejmě je tady velká rozmanitost v Evropě, ale já myslím, že při dobré vůli se nám to podaří koordinovat a celou věc, celou řadu věcí integrovat. Nemusíme to dělat jako USA, abychom měli jednu pohraniční zprávu, která se zabývá přistěhovalectvím, policejními záležitostmi i clem. To si asi lidé v Evropě nepřejí. Ale můžeme to koordinovat z hlediska sítí. Tolik tady krátká verze mé studie. Děkuji vám. Thank you very much indeed. Mnohokrát děkuji, doktore Hobingu. Vy jste nám toho řekl opravdu hodně, můžeme na to navázat. Samozřejmě některé věci se netýkají přímo toho, čím se zabývá tento výbor. A já myslím, že váš apel na lepší koordinaci tady dokáže najít živnou půdu a já myslím, že v blízké době chystáme nebo čekáme legislativní návrh, pokud jde o celnice a uplatňování práv duševního vlastnictví. A to také ukazuje, že kromě ochrany příjmů nakládáme celníkům stále další úkoly. Vy jste sám poukázal na to, že to vychází z historického vývoje. Takže máme celkem dost času na dotazy. Jen vám chci připomenout, že se nejedná o výměnu názorů na zprávu pana Seviního, ale o to, abychom se zamysleli nad tím, jaké věci tady nadnesl výbor pro občanské svobody. Já jsme velice rádi, že jsme tady mohli mít tuto prezentaci, přestože kolegové z Výboru pro občanské svobody to nedokázali vmáčknout do programu. Takže kdo chce začít? Paní Tun možná? Můžeme si udělat kolečko těch, kdo tady zastupují stínové zpravody a paní Style. Mám já zastoupit stínovou zpravodajku? Tak především, nebo nejprve jako zástupce stínové zpravodajky a pak bude diskuze, nebo... Ale to jsou různé věci každém případě řekněte nám, nebo chci, aby bylo jasné, že dneska nebude výměna názoru o té zprávě, protože zpravodaj tady není, takže se zaměřte pouze na věci z té studie. Paní Korola, která tady dnes není, chtěla bych vám řekla, že se seznámila s vaší studií A protože nemohla přijít, požádala, abych vám poděkovala za tuto prezentaci. Ona zdůrazňuje, že je zřejmé, že potřebujeme opravdu lepší koordinaci v celních otázkách na úrovni EU. V oblasti, kde zatím nemáme prakticky žádnou koordinaci. Celkově na našich evropských hranicích Zpráva na úrovni EU probíhá ve velice omezené míře. Pouze mezi policejními orgány za koordinaci, za koordinace Frontexu. Celníci se toho vůbec neúčastní. A jak jste uváděl ve studii, to, že celníci se teď neúčastní zprávy hranic neodpovídá mezinárodním normám. V diskuzích v tomto výboru jsme se dotkli otázky elektronického cla a také toho, kolik času potřebujeme, abychom připravili informatiku, systémy, které potřebujeme podle modernizovaného celního kodexu. Objevují se názory, že by se to dalo udělat relativně rychle, dokonce do roku 2013. A kolegyně Korola by ráda znala váš názor na tuto věc. Jaké je tady pod vás riziko, které se pojí tím, že bychom se drželi původního termínu 2013? A nebo že bychom potřebovali víc času. A další věc, ona říká, že jste se zabýval kapacitou a um, schopnostmi, možnostmi současných celních orgánů. Zabývali jsme se tady v tomto výboru také otázkou dozoru nad trhem. A dospěli jsme k závěru, že spolupráce mezi celníky a orgány pro dozor nad trhem by měla dál probíhat. A ona se ptá, jaké jsou pro vás výhody a nevýhody užší spolupráce mezi celníky a dozorem nebo orgány pro dozor na trh. A nakonec se také ptá, nebo chce, abych řekla, že ve Spojených státech se hodně mluví o stoprocentním skenování importů. V Evropské unii jsme zatím daleko něčemu takovému. Já jsem úplně náhodou ze Štrasburku letěla přes Frankfurt a do Varšavy a úplně náhodou jsem měla při příručním zavazadle velký nůž. A objevila jsem ho ve Varšavě, opravdu takhle veliký. A prostě prošel všemi těmi skenery. Jen si to představte. Takže co by podle vás byl nejvhodnější způsob, nebo jak zaujmout, jaký přístup bychom měli zaujmout eh, k většímu skenování nebo hodnocení rizik? Ale ve stejném zavazadle našli dvě mrkve a ty mrkve pořádně proskoumali, ale ten už tam nechali. To bylo minulý týden. Have a picture of Mám fotografii toho nože, pokud by vás to zajímalo. Mě to tak fascinovalo, když jsem ho objevila v zavazadle, když jsem přistála, že jsem si ho vyfotila. Děkujeme za tuto velice objevnou informaci. Možná jste měli pocit, že jste si tam ten nůž dala, proto abyste si mohla nakrájet tu mrkev, co já vím. Paní Stylerová. Ano, pane předsedo mě napadla úplně stejná věc. Říkala jsem si, k čemu jste tam měla ten nůž a tu mrkev. Ale k tomu se ještě můžeme vrátit. Já chci poděkovat za velice zajímavou prezentaci, což také ukazuje, jaké jsou tady vazby mezi jednotlivými výbory. Já myslím, že nám to určitě pomohlo. Já mám jednu takovou jednoduchou otázku na zdroje. Uh, Víme, že v členských státech se krátí výdaje na veřejné sektory, celá řada z těchto služeb, které nás, nás mají chránit, čelí problémům v rozpočtové oblasti a vy jste mluvil o vytváření sítí, o spolupráci, která by nám mohla pomoct. Možná, že to je lepší způsob, jak využít stávající zdroje, abychom byli efektivnější z hlediska bezpečnosti ale zajímalo mě, jestli máte nějaké nápady nebo jestli jste uvažoval o tom, jaký dopad by to mohlo být na bezpečnost, protože to je velice důležitá věc a vy velice výmluvně mluvíte o tom, že události z 11. Eh, září se týkaly jenom zpravodajství. A také se chci zeptat na Frontex a na tu spolupráci. Já myslím, že to je důležité. Ale protože mluvíme o celnicích, o reformě, o časovém plánu, o systémech informatiky. Bylo by velice dobré, kdybychom slyšeli, co si myslíte o těch věcech, o kterých eh, mluvila předřečnice, protože ty věci jsou pro všechny důležité. Všem nám záleží na eh, efektivitě, na zdrojích, které využíváme. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě to není úplně jednoduché, diskuzi o vnitřním trhu a, a potom ty věci, které se týkají výboru LIBE, od sebe oddělovat, ale já se přesto pokusím. Vedli jsme tady vždy zajímavé rozpravy o kontrole eh, padělaných výrobků, například ale pak je tady ještě jedna další důležitá věc, o které už jsme slyšeli, a to jsou matoucí situace například na letištích pro spotřebitele. Tam velmi často musí procházet celní kontrolou, přestože jsou v šengenském prostoru. Není to příliš pochopitelné a myslím si, že kdyby informace o celních požadavcích byly objasněny pro občany, tak by to bylo velice dobré. Máme tady samozřejmě eh, celní unii a pro nás, pro všechny je tady eh, hranice uvnitř Evropské unie, ale když se potom eh, dostanete do situace, kde vlastně jde ještě o další státy, tak to začne být ještě problematičnější. Ale jsou tady určité nedostatky nebo mezery. Hovoří se tady o pozemních hranicích a já jsem s Nizozemska, my tam máme například vzdušné hranice nebo mořské hranice a o té se ve zprávě téměř nehovoří. Někteří se tady informovali o automatizaci a pokud jde o námořní přístavy, tak tam by se měly některé věci také zvážit. V Rotterdamu máme velká skenovací zařízení, ale není to tak v celé Evropské unii a bylo by důležité, abychom odkázali na existující eh, technologie Možná, že bychom měli dohodnout, že takové technologie budou opravdu zavedeny a používány. Ve zprávě potom chybí další velice důležitá věc pro celní otázky, a to je potírání korupce. Samozřejmě, že můžeme neustále přijímat přísnější a přísnější pravidla, ale eh, pokud nejsou prosazovány, tak je to zbytečné. Pokud jde o celní oblast, tak i na mezinárodní úrovni bují korupce Musíme tady dohodnout některé věci i na mezinárodní scéně. Potom závěrem agentury, ano, to je sice vše, všechno pěkné, ale myslím si, eh, že v Evropské unii je, jich je příliš, nejsou nákladově efektivní a myslím si, že by se tady mělo postupovat prakticky a spolupracovat například s policií. Ano, to je opravdu důležité. Potřebujeme samozřejmě nový typ spolupráce a v tomto přehledu mi něco chybí. A to je spolupráce celních orgánů, pokud jde o mezinárodní celní organizaci. Já jsem se o tom jednou sám informoval a jsou tady dohody, které se netýkají pouze Evropy, ale zacházejí dále a bylo by dobré to v textu zohlednit. Děkuji, paní Rapty. Ještě někdo? Ano, pan Schmidt? Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προηγουμένως την περιπέτεια που είχε η Ρόζα με το... Děkuji. vyslechli jsem si eh, dobrodružství eh, Rózy s nožem a s mrkvami a Róza nám tady eh, uvádí tento příklad nože a mrkve. A toto jsou taková drobná dobrodružství, eh, které se opravdu dějí. Pokud je o kontroly, tak eh, opravdu se může stát, že někdo si ve svém příručním zavazadlu bere sebou nůž anebo mrkev a pronese je. A v Nizozemsku, tak jako eh, říkal pan Jung, tak tam samozřejmě máme velkou námořní hranici, potom tady máme také letiště, tedy vzdušnou hranici a hovořilo se o Frontexu Někdy dochází k tomu, že vedle pronášení nožů a mrkví se eh, pašují lidské bytosti, například v nějakých vozidlech, které mají eh, přepravovat zboží. Například tady máme nějaké eh, velké nákladní vozidlo do patrasu a podrobí se kontrole, ale není zjevné, jestli během této kontroly bude možné odhalit vše, co se přepravuje právě v tomto nákladním vozidle. Takže eh, tady je potřeba eh, to všechno sladit a vylepšit. Potom ostatní kolegové tady hovořili o různých postupech, modernizace například celních eh, postupů. Jde o vzdělávání, tedy o vzdělávání celních pracovníků, aby dovedli zacházet s novými technologiemi. A závěrem bych chtěla poděkovat řečníkovi, který tady prezentoval zprávu. To, co jste tady uváděl, to je velice překvapivé zajímavé. Nebylo to příliš eh, školské, ale bylo to opravdu zajímavé. Byla to velice užitečná prezentace a Vzhledem k tomu, že pozítří budeme být slyšení na toto téma, tak je to ještě zajímavější. Děkuji vám, děkuji také eh, kolegům eh, z výboru Libe, kteří si zadali tuto studii a my jsme potom z toho sklidili plody. Děkuji. Uh, Děkuji, pan Schmidt. Děkuji. Já jsem bohužel nemohl naslouchat vaší prezentaci, protože jsem musel řešit ještě jinou věc na jiném jednání, ale mám takovou obecnou otázku. Poté, co jsem se podíval do tohohle dokumentu a na vaše slajdy. Jedna z klíčových otázek eh, je, jestli odsunout eh, celý ten, celou tu proceduru. Pokud to uděláme, jaký to bude mít eh, důsledek? Většina v tomto parlamentu a v komise je v zásadě pro a já tak trochu váhám. Nicméně rád bych znal váš názor. A potom eh, říkáte, že čengenské území a evropské území není to samé. To samozřejmě je pravda. Já žiju na jihu Švédska a každý den dochází k eh, zasílání tun eh, té, eh, toho žvíkacího tabáku, žvíkací drogy z Afriky, eh, eh, která se legálně dostane na Schiphol, ale přes most z Dánska se dováží do Švédska a tam je chytají. A to ukazuje, že bychom měli mít tedy stejná pravidla. Ohledně toho, co je nelegální, nebo co, co má být nelegální v celé Evropě a používat na to ty nové technologie bychom také měli. Ale tedy pokud jde o Schengen a území Evropské unie, tak bych eh, se zeptal. Eh, ty hranice jsou často spochybnovány, jak často říkám. Jak spolu ty dvě věci souvisejí? Schengen a Jaspe? jaké důsledky eh, vyvozujete z eh, té politické vřavy ve věci Schengenu? Myslíte si, že se to eh, přelije na obecné hranice? Možná, že už ano, protože Rumunsko a Bulharsko nebylo přijato, nebyly přijaty do Schengenu a tím pádem to tedy ovlivňuje už teď vnější hranice. Dobrá říká pán předseda. My už zase nemáme tolik času. Pan Želinský chtěl k tomu něco říct, jenom velice stručně, a potom vrátíme slovo doktoru Hobingenovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, tady jste mě trošku zaskočil, protože já jsem sem přišel poslouchat doktora Hobinga a také eh, poslance Evropského parlamentu. Nicméně musím říct, že my si té studie vážíme je tam v ní eh, celá řada užitečných informací. Možná, že se příliš zaměřuje na ty bezpečnostní aspekty, nicméně eh, zadali eh, výbor Libe, takže je to přirozené. Sla ovšem nejsou ještě na, jdou ještě za rámec té bezpečnosti. V té prezentaci Tady máme správný obrázek o tom uh, druhém pozměňovacím návrhu z roku 2005 648. No, takže teď vidíme, že cla eh, získala eh, velice důležitou úlohu, pokud jde o ten bezpečnostní aspekt zprávy hranic. My máme velmi dobrou spolupráci s Olafem, dnes jsme měli zrovna zasedání s komisařem Šem, který se zpovídá za OB a nevidíme tam nějaký nedostatek spolupráce s Olafem. Samozřejmě eh, naše názory se někdy liší, protože máme odlišné portfolio. To je přirozené. Nicméně každý den eh, spolupracujeme. A když už mám slovo, tak bych si dovolil říci, že v Evropské, eh, ve Spojených státech neprobíhá 100% skenování. Oni to žádají, před, abychom my to udělali ještě předtím, než se to zabalí a pošle do USA aby to dělali jejich obchodní partneři. A to se nám nelíbí. Protože eh, je to strašné, eh, strašná zátěž obchodu a, a obnáší to obrovské náklady. Pane předsedo, to je asi všechno. Já bych eh, každopádně rád okomentoval všechno, ale to asi dnes nebylo mojí úlohou. No, děkuji vám každopádně, říká pan předseda. Ten modernizovaný celní kodex eh, samozřejmě je eh, něco jiného a pan Hubing eh, se k němu neměl vyjadřovat. Pan Schmidt ještě dostane šance, až se vrátí pan Salvini se k tomu vyjádřit. Takže, pan Habite, jestli byste se k tomu chtěl vyjádřit, tak za šest minut naši tlumočníci dopracují, tak budu rád, když to zvládnete do té doby. Okay, thank you. Dobře, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rád se k těm věcem vyjádřím. Samozřejmě pan Zjelinsky už některé odpovědi poskytl, já nechci opakovat to, co on velmi správně řekl. A pokud je o některé ty věci, ke kterým se mám vyjádřit já, tady vidíme rozdíl. Studii zadal výbor pro občanské svobody a proto je přirozené, že se víc soustředí na otázku bezpečnosti a to se dá změnit. Ale Dalším důsledkem je to, že se nemohu tolik vyjadřovat k záležitostem, které se týkají vašeho výboru. Pokud jde o to rozhodnutí, jestli něco odložíte nebo neodložíte, já v podstatě nevím, o co jde. A také pokud jde o elektronické celnictví, tady mohu obecně říct, že je to velice dobrý přístup, podle mě to určitě pomůže transparentnosti vašich postupů. Bude to znamenat lepší způsob centralizace celkového přehledu, pokud je o to, o co, co se děje v celé té celní oblasti. Já myslím, že to jsou dobré vyhlídky, ale nemám žádný názor na to, jestli se to dá udělat do roku 2013, protože jsem se toho neúčastnil. Takže bych se zdržel nějakých dalších připomínek. A pokud je o kontakt mezi celníky a orgány pro dozor nad trhem, to mi připadá jako dobrá věc. Výměna názoru je jistě možná, ale tady také nejsem odborníkem, nemohu k tomu nic víc říct. Naopak, pokud jde o to stoprocentní skenování a kontrolu ve Spojených státech, to je věc, které se hodně věnuji i ve Spojených státech s americkými učenci, s americkou veřejností. Těch 100% to byl ve Spojených státech vždycky takový sen a někdy dokonce samotný prezident uváděl, že by to tak mělo být. Ale když se podíváme na zprávy od eh, amerických celníků a od THS vidíte velmi skepticky. Buď, že to není možné, nebo zase jsou případy, kdy je třeba skenovat nebo kontrolovat stoprocentně určité zásilky, nebo dejme tomu cestující. Ale ne, vždycky to dává smysl, protože panuje názor, že je to všechno bezpečné. Takže i ve Spojených státech panují určité pochybnosti o tom, jestli to vůbec dává smysl. A já osobně si myslím, že dobře řízený systém rizik nebo dobrý systém řízení rizik je mnohem lepší než to procentní skanování. Vidíme na tom příkladu těch mrkví a toho nože, že takové věci se stávají, vidíme to jak ve Spojených státech. Sledujeme co se může nepodařit třeba na mexických hranicích, co tam všechno projde. A zase taková ta povinnost prohlédnout každé auto, každé zavazadlo, to se nikdy stejně neudělá úplně kompletně. Takže tady máme takové určité výhrady, nebo já bych měl určité výhrady. Pokud jde o zdroje, samozřejmě to je problém kterým se musíme zabývat a jsme pod určitým tlakem. Pokud je to, co bychom tady mohli zavést, ale pokud by to společně navrhl několik institucí, tak by se tím věci změnily. A dodali bychom tomu takovou novou hnací sílu. A teď ta zajímavá připomínka o Schengenu a o otázce jednotného trhu. Jistě je to problém, že máme ta různá území a máme, dejme tomu, v Evropské unii ne stejná pravidla jako v jednotlivých členských státech. To rozhodně není eh, dobrý stav věcí, ale je to také důležitá otázka národních priorit. A národní státy se nechtějí zdát své autonomie a svých národních preferencí v této oblasti. Ale zase, když eh, mluvíme o kontrole šengenského území, jak to dělat? Rozhodně jsme se tím zabývali když Schengen začala, když také začínal vnitřní trh. Pořád jsme se ptali, co se dá udělat, až se otevřou hranice. Vždycky to bylo důležité, je to dokonce v Maastrichtské smlouvě. Až se otevře vnitřní trh, celníci mohou vždycky kontrolovat zboží i uvnitř území. Dá se to dělat doma, za hranicemi, třeba na dálnici, někde ve městě, i na hranici, ale neměly by probíhat systematické pohraniční kontroly. A to platí pro Schengen, pro celnice, pro hranice. Nebudou probíhat systematické kontroly na hranicích. Musí to být ad hoc, musí to být spontánní, náhodné kontroly. A protože jsem se těmto věcem věnoval, považuji to za velice účinné. A pokud máte nějakou informaci, pokud vyšetřovatelé mají nějakou informaci, tak to pak rozhodně vede k dobrým výsledkům. A je to možné. Samozřejmě letiště, jak říkáte, to je pořád ještě obtížné. Vidím to v Evropě, ale vidím to i v USA. Někdy se směšují interní a externí dopravní toky a já myslím, že tady velké riziko, že třeba zásilka drog se předává cestujícím na různá místa. Takže to je takový technický problém. Rozhodně to není uspokojivé, ale já myslím, že by se to mělo řešit. Podívám se, jestli jsem si poznamenal ještě něco dalšího. Ano. nákladní vozy, kamiony a lidé schovaní v kamionech, kolem toho byly velké skandály. Máme novou, nebo ne tak novou technologii, máme už asi dva roky, ta nám pomáhá. A já myslím, že není v zájmu žádné organizace, aby si celníci všude nakupovali tak nákladné zařízení. Mělo by se to koordinovat a měli by to využívat společně aby se také uspořilo z rozsahu, na základě úspor z rozsahu. A to je další důvod, proč potřebujeme užší spolupráci mezi jednotlivými agenturami. Takže já myslím, že tím se dostávám na konec. Mnohokrát vám děkuji za vaše dobré návrhy. Rozhodně nám to pomůže v další práci, v další práci na naší studii i v práci na dalších oblastech. Musím říct, že jsme se zaměřili pouze na ty oblasti, které byly podstatné. Šlo o spolupráci mezi agenturami na úrovni Evropské unie. VCO je například důležitý partner pro celní zprávu, ale to nebylo předmětem naší studie a rozumí se samo sebou, že s nimi probíhá dobrá spolupráce. Děkuji vám. Uh, Mnohokrát vám děkuji já myslím, že si rozhodně zasloužíte potlesk. A zvali jsme vás také na naše slyšení, takže kolegové ještě budou mít příležitost položit vám další otázky k dalším aspektům. Já myslím, že to bude zítra, ne? 16. Ve čtvrtek máme slyšení. Takže se znovu uvidíme. Chci poděkovat všem za účast a chci vám připomenout, že zítra začneme v 10 hodin protože nebudeme mít nic ke směrnici o právech spotřebitele, protože tady nemáme zpravodaj, takže zítra 10. Zeptám se, jestli všichni dostali zprávu, abyste se nepřišli 9 hodin. A v 10 hodin budeme mít dvojí hlasování Bude to, eh, budou to dvě zprávy a pak slyšíme další prezentace, takže se těším, že se s vámi znovu uvidím. Děkuji za účast a děkuji také těm, kdo nás sledovali online. Zasedání je uzavřeno, uvidíme se zítra v 10 hodin.